rychlou proceduru, tak aby ten důležitý nástroj byl schválen co nejdříve. Děkuji, pane předsedo. No, pane místo předsedo, děkujeme. Tím tady končím rozpravu k tomuto tématu. Pokud dovolíte, tak se budeme věnovat dalšímu bodu našeho programu. Půjde nám o situaci v Tibetu. Vyslechneme si k tomu prohlášení Rady a komise. Někdo se přihlásil o slovo? Paní Andrik organiz- technická záležitost. Děkuji, pane předsedo. Já vidím, že španělské předsednictví nás opouští. Já bych chtěla vyjádřit hluboké zklamání, že ani španělské předsednictví, ani vysoký představitel nebudou přítomni u této diskuse, že tam budou prázdná křesla. Je to opravdu ostudné ostudné vyjádření vztahu k Evropskému parlamentu. Jediná instituce zvolená evropským lidem a je to eh, negativní precedens, zejména eh, už po vstupu v, v platnosti Lisabonské smlouvy. A já bych se obrátila na vás, pane předsedo, abychom ti, kteří jsou nepřítomní, tedy nemohli rozhodovat o programu eh, toho jednání, že by španělské předsednictví nemělo mít hlas. Ale že by tady měl zůstat alespoň jeden představitel španělského předsednictví, pokud tedy mají spolu rozhodovat. Děkuji. Vážená paní, já jsem byl informován o tom, že španělské předsednictví před měsícem oznámilo, že bohužel není schopno nebo nemůže zůstat déle než do 18 hodin 50 minut. Nicméně vám děkuji za tuto poznámku. Nyní tady prosím pane, pana místopředsedu komise, pana Ševčoviče, aby se chopil slova. Prosím, máte slovo, pane komisaři. Děkuji za trpělivost, pane předsedo. Já jsem pořád ještě před chvílí hovořil o té iniciativě občanů a teď nové téma. Chci poděkovat eh, Evropskému parlamentu za Mm, to, že přišlo s tímto tématem do rozpravy, protože stojí za diskuzi a asi bychom měli začít tím faktem, že naše vztahy s Čínou, mm, která pro nás je důležitým a strategickým partnerem, že Čína učinila, tyto vztahy učinily velký pokrok v posledních letech a proto, že máme takovéto strategické partnerství, které je silné, tak určitě nám to umožňuje, nás to opravňuje, abychom řešili všechny otázky, včetně těch nejcitlivějších. My jsme vytvořili takový dobrý rámec pro naše dialogy, pro interakce, kdy hovoříme o globálních výzvách, kterým čelíme, mm, s tím, že také hovoříme i o těch věcech, kde máme různé názory, kam patří určitě Tibet. Je zřejmé, že Názorové rozdíly s Čínou ve věci Timetu přetrvávají, e, nás tam zneklidňují situace lidských práv, e, zneklidňuje nás to, že Tibet e, v podstatě je uzavřen mezinárodním médiím, diplomatům, humanitárním organizacím a také nás zneklidňuje nedostatečný pokrok v jednání mezi zástupci Dalajlámy a čínskými úřady. Naše pozice je evidentní, jasná. Takže dovolte, abych zdůraznil. Evropská unie respektuje suverenitu a územní integritu Číny, včetně Tibetu. My respektujeme politiku jedné Číny, ale vždycky jsme podporovali eh, eh, smířivé řešení prostřednictvím dialogu mezi zástupci Dalajlámy a čínskými úřady. A tento dialog musí být konstruktivní a věcný musí řešit všechny klíčové otázky, jako zachování kultury Tibetu, náboženství, tradic a že je třeba vytvořit systém smysluplné autonomie Tibetu v rámci Číny. Tento dialog by také měl řešit účast všech Tibetan, Tibetanů na rozhodovacích procesech, protože pro Evropskou unii v Tibetu jde především o lidská práva. My konsistentně vysíláme tento signál Číňanům, čínským partnerům a nasloucháme jejich názorům a snažíme se je chápat eh, v duchu vzájemného respektu. Ale lidská práva jsou univerzální a situace v Tibetu nás legitimně zneklidňuje, zneklidňuje mezinárodní společenství a to je něco, co pravidelně říkáme našim čínským partnerům. A mm, Um, tibetská strana nedávno předložila aktualizované memorandum o autonomii a o budoucnosti Tibetu. Vítáme, že tibetská strana zopakovala, že se nebude snažit o oddělení od Číny či o nezávislost, ale také jsme rádi, že Dalaj Lámy e, se snaží o tu zlatou střední cestu a ten dialog to je jediná cesta, jak přijmout to vzájemně e, přijatelné řešení. Obě strany neustále jednají, i když víme, že ty výsledky zatím jsou mizivé. A závěrem bych chtěl apelovat na eh, obě strany, aby eh, pokračovali v dialogu, aby ho zintenzivnili v duchu otevřenosti, tak aby se našlo udržitelné řešení pro Tibet. A za nás eh, mohu garantovat, že budeme takovýto proces z celého srdce podporovat. Děkuji, pane místo předsedo Ševčoviči za politické skupiny. Nyní obdrží slovo jednotliví kolegové. Nejprve paní Andrekiene na dvě minuty, prosím. Deváté kolo eh, čínsko-tibetanských eh, vyjednávání nepřineslo žádné výsledky ani nezlepšilo situaci Tibetanů eh, přímo tam, kde žijí. Je mám líto, že Evropská unie neskoušela, eh, se nepokusila zasáhnout a doufáme, že při nejmenším přijde s prohlášením k výsledkům těchto rozhovorů. A Evropský parlament by rád věděl, jakým způsobem by mohla Evropská rada přispět k tomu, abychom vytvořili vzájemně přijatelné řešení pro tibetskou otázkou a zajistit zásadní dodržování lidských práv a i autonomie Tibetanů. Druhá záležitost. Tam chci připomenout, že Evropský parlament trvá na tom, že Evropská komise musí podporovat eh, rozvoj občanské společnosti v Tibetu a rovněž tibetské úprchlíky eh, v Nepálu, Butánu, eh, všude v exilu, rovněž hospodářské a po jiných stránkách zdravotnictví, přístup k pracovním místám, genderové otázky, životní prostředí, a e, e, vyřizování sporů. E, v té poslední otázce, otázka osad, v Daram, o níž se jednalo v Daramsale, tam jsou prezentovány potřeby Tibetan v exilu a to by mohla Evropská komise podpořit a vzít v úvahu. A poslední záždost. Nedávno se pan prezident Obama sešel s Dalajlámou v Bílém domě a my s radostí očekáváme, že paní baronka Aštonova pozve Dalajlámu do Bruselu, což vytvoří příležitost začít koordinovat národní stanoviska k Tibetu a vytvořit jednotnou, jasnou evropskou pozici, evropské stanovisko k této záležitosti. E, jmenování evropského koordinátora pro Tibet, o němž se mluví v evropském rozpočtu, by mohlo pomoci definovat společnou evropskou strategii vůči Tibetu. Děkuji. Děkuji. A nyní obdrží slovo na minutu a půl eh, Maria Muniz de Orquiza. Děkuji, pane předsedo. Jsou to dva roky, kdy tedy došlo k potlačení eh, těch událostí v Tibetu a tam, kdy došlo tedy k, k, k agresivním útokům, represálím, k zatčením. A to již před dvouma eh, roky, kdy se to stalo a eh, i tehdy parlament se vyjádřil a několikrát se vyjádřil k tématu Číny a především proto, že Čína je velkým mezinárodním aktérem a Eh, vztahy s Evropskou unii eh, jsou velice eh, čilé a mm, to téma Tymetu je tam vždy přítomné a především co se týče stavu lidských práv tam. V každém případě v naší rozpravě naše pozice, tedy socialistická pozice, je jasná. Máme stejnou pozici jako Evropská unie, to znamená hájíme lidská práva a také hájíme dialog a e, dohodu a řešení. V tomto smyslu jsme mm, pro e, znovu navázání vyjednávání mezi čínskými orgány a zástupci Tibetu. A jsme pro e, vzájemně přijatelné řešení založené na dodržování náboženských kulturních práv menšin a založených na e, rámci územní integrity Číny, jeden stát. A já lituji, že zde nemáme paní eh, místo předsedkyni komisi, komise a vysokou představitelku pro zahraniční politiku, protože to je ta, která předsedá radě ministrů zahraničí, tam, kde se, tam se vede tato diskuze o zahraniční politice a e, i mm, španělské předsednictví také e, tu není, ale e, nespravedlivé je to nějak kritizovat, protože španělské předsednictví neunavě sem chodí do parlamentu, ale tady by na tomto místě měla být vysoká představitelka, protože ta má na starosti zahraniční politiku, ta by zde měla být a diskutovat s, nám, s námi na toto téma. Děkuji. Következő felszólaló másfél percben Děkuji. Na minutu a půl nyní dostane slovo Nicolo Rinaldi. Děkuji, pane předsedo, milí kolegové, pane komisaři. Je jasné, že eh, Čína nechce vést dialog s, Tine, s Tibetem a eh, Čína eh, se zapojila aktivně do mezinárodního obchodu i uspořádala velkolepé olympijské hry, ale v podstatě svoji politiku nemění. I to je boj tedy vlastně Davida s Goliášem a v Tibetu ty události jsou jsou velice zneklidňující, včetně vojenských eh, represálí, jako ty před dvěma lety. A to především my to vidíme tak, že to dědictví lidstva, tedy kultura a duchovní život Tibetu eh, se ztrácí a především čínská komunistická strana eh, nechápe vůbec eh, tuto kulturu a mm, je třeba to nazvat kulturní genocidou. To je to, co bychom měli prosadit. A mm, zde my mm, především musíme apelovat na Číňany, aby akceptovali tibetský svět tak, jaký je, aby e, akceptovali i specifičnost třeba Hongkongu, protože to je e, země s dvěma systémy, ale může to být i e, země se třemi systémy, když je ta země dostatečně velká, může si to dovolit. A proto apeluji na radu, na paní Eštonovou, tak jak je hovořil kolega z EPP, i my nesmíme zklamat naděje evropských občanů, kteří eh, tak eh, podporují eh, tibetskou kauzu. Je to boj za svobodu a je to boj za identitu našeho kontinentu až půjde o to mm, obnovit embargo na čínské zbraně, já si myslím, že tam bychom to také v této diskuzi měli vzít do úvahy. Děkuji. Děkuji, pane Rinaldi. Na tři minuty obdrží slovo paní Heidi Hautala. Arvoisa puhemies, Eh, haluan omalta osaltani jyrkästi paheksua sitä, että... Já bych chtěla sama svým jménem velice výrazně odsoudit skutečnost, že španělské předsednictví tady z této místnosti odešlo a ani si ne co jim říkala paní Andrikene. Paní Andrikene prostě žádala, aby zde byl představitel rady u té rozpravy. A vy, pane předsedo, jste udělal chybu, protože vy jste řekl, že španělské předsednictví oznámilo, že má čas pouze do 18.50, ale to není pravda. Oni původně říkali, že musí odejít už v 17. Takže už odešli později a tady na těch pár chvil mohli zůstat. To už se nesmí opakovat v budoucnu. Paní vysoká představitelka, která zastupuje komisi a radu a chce propagovat eh, důležité vztahy s Čínou, tady je důležité, aby se vkládala i do těžkých témat, jako například do Tibetu. A já se domnívám, že nyní nastal nejvyšší čas obnovit podporu Evropské unie vůči Tibetu. Musíme si uvědomit, že deváté kolo rokovaní mezi představiteli Dalajlámy a Čínou nepřineslo žádné výsledky a já souhlasím s panem Rinaldem. Zdá se, že Čína vůbec nechce, aby eh, ta jednání přinesla nějaký výsledek. Čína si přeje dále ničit kulturu a náboženská práva Tibetu. My ale se nechceme už nečinně, nechceme nečinně přihlížet. Já jsem se s Dalaj Lámou sešla před měsícem, já jsem s ním hodinu hovořila, krátce předtím, než vycestoval do Spojených států, aby se tam sešel s Obamou. A já jsem nebyla dojmu, že musím opravdu v tomto parlamentu vystoupit s požadavkem o Tibetu hovořit. Pan Dalaj je taková velice mírná osoba, míru mílovná a je absolutně nesprávné, když ho Čína líčí jako násilného separatismu účast S tím nemůžeme souhlasit. Je nepřijatelné, abychom mohli připustit násilnosti, jako k ním došlo před dvěma lety v Tibetu. Dalaj Lama řekl, že zástupci Číny jsou v jeho táboře vítáni a že on s nimi bude jednat. Já vás mohu ujistit, že Dalaj Lama vůbec není násilník a přesto všechno se v Číně nic nemění, Čína jedná stále stejně a my to musíme výrazně odsoudit, protože pokud Evropská unie nebude ochotná a schopná Tibet obhájit, Nezvládne to nikdo jiný. Vezměme si příklad z prezidenta Obamy, který neměl strach Dalajlámu obhájit podle mě by bylo vhodné, kdyby rovněž eh, paní vysoká představitelka Evropské unie učinila to tež a Evropský parlament musí velice aktivně tuto otázku dále projednávat. Kromě toho zde zaznělo, že je potřeba vyjmenovat tedy mimořádného zástupce pro Tibet. Máme jich tolik, proč ne? Proč rovněž pro Tibet něco takového neudělat? Už je to v rozpočtu máme. Ale ještě opakuji, jsem velice rozhoštěna, že zástupci rady, obyčejní zbabělci, z této místnosti odešli, aby se vůbec vyjadřili. Děkuji paní Hautale a nyní na jednu minuty pan Charles Tanok. Tibetský lid a jejich pozoruhodná buddhistická kultura zůstává v paměti nás všech, jak obhajujeme lidská práva. Před 60 e, lety Čína e, vstoupila do, do Tibetu a od té doby se tam znásilňují lidská práva. Um, snažila se propojit železnici Lhasu s Pekingem a mezi tím Dalai Lama v exilu pokračuje v mírové kampani, aby propagoval práva svých lidí. Rovněž džihad zneužíval situaci v Tibetu, aby se snažil vyvíjet svůj nátlak na čínské úřady. E, Tibet žádá autonomii, ale my e, víme, že to znamená, že Čína může Může zůstat stejným státem. Známe to už z Makao a z Hongkongu, proč ne Tibet? Um, zásahy, jež nejsou autorizované do tibetského života, nesmíme připustit. Um, Tibetská autonomie by se mohla Tibetu vyplatit z hlediska externí imidže, ale rovněž i dlouhodobého pokroku klidu v zemi. Já rovněž vyjádřuji rozčarování, že tady není nikdo za španělské předsednictví ani nikdo za vysokou představitelku. Děkuji, pane Tanoku. A jako další na minutu pan Oresteros. Pane předsedo, milí kolegové, já jsem zklamán tím, co jsem slyšel od pana komisaře. My uznáváme eh, zde územní integritu Číny, což znamená, že komise uznává právo okupace na Tibet. A to je velice vážné a, a s tím, že e, tibetský lid je neustále v ohrožení a my e, jsme tedy e, i vlastně přijali k tomu usnesení v roce 2008 a i teď neustále o tom hovoříme, že Tibetu jde tedy o autonomii v rámci, v rámci Číny a je to tedy řešení, které má zachovat tibetskou kulturu a které má být nenásilné. Tibetský lid očekává reakci od čínské vlády, například, že se bude vyjednávat se zástupci Dalajlámy a že se bude akceptovat i ten apel na lidská práva a že e, se i tam umožní ty různé mise, které budou kontrolovat stav lidských práv. A zde je mm, třeba proto vytvořit takovou evropskou síť pro koordinaci a pro pomoc tibetskému lidu, protože bez toho, aniž by mezinárodní společenství zde intervenovalo, tak eh, Tibet bude zapomenut. Edward Macmillan Scott. Děkuji. A nyní pan Ed- Edward Macmillan Scott, prosím. Tibet je nádherná země. Jeho lid je pobožný, trpělivý, ale je utlačovaný. Asi nejutlačovanější Čínou ze všech národů v tomto regionu. A já si myslím, že debata dnes večer prokázala pozoruhodnou shodu názoru v rámci Evropského parlamentu. K například otázce jmenování unijního koordinátora pro Tibet. Události nás doslova tlačí k tomu, abychom eh, v tomto grémiu rozhodli. Tento týden odešel z Číny Google. Máme problémy s dodržováním lidských práv Číně. E, křesťanský právník pro lidská práva Dan Sheng byl uvězněn. To vše vypovídá o tom, že musíme jednat v otázce Číny a Tibetu. A tady bych rád um, řekl, že v květnu se otevře Šanghajské světové expo ale všichni, všichni podnikatelé, kteří podepsali ten takzvaný globální kompakt Spojených národů, tam budou, ale pokud Evropská unie bude mít koordinátora, tak věřím, pan předseda eh, přerušuje paní předsedkyně, takže musí být zpravodaj pro Tibet. Ctění kolegové, nyní se dostáváme eh, k zapsaným řečníkům. Nyní promluví pan Kačmárek na dvě minuty. Prosím. Paní předsedkyně, vážení, záležitost Tibetu a Tibetanů je bohužel stále ještě důležitým problémem. Není to tak špatné jako před dvěmi lety, kdy výročí eh, povstání tibetského byly doprovázeny mučením, zatýkáním. Ale nemůžeme říct, že je vše v pořádku. Například několik, před několika dny byli eh, zatčeni žáci, kteří se snažili ctít eh, výročí v Gensu. Um, Čínské orgány tvrdí, že Dalaj Lama je soukromá osoba. To mi připomíná snahy polských komunistů, kteří před 25 lety takto říkali, že je soukromou osobou Lech Valensa. A já doufám, že eh, působení čínské vlády bude stejné, stejně úspěšné v uvozovkách jako působení polské eh, komunistické vlády a že nakonec Dalaj Lama vyhraje. Eh, dnes v Daramsala začíná 21. setkání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 již má pod sebou Kašak, čili tibetská exilová vláda a my si myslíme, že my musíme přispět k tomu, aby tento dialog byl opravdový a e, plodný. Často říkáme, že se nedá nic dělat, ale tentokrát jednat můžeme. Tady už to bylo připomenuto, proto je to důležité, aby tady byla rada. Je veliká škoda, že tady není, protože rada by tam měla poslat své e, představitele. Já rovněž se pod tím podepisuji. My jsme už to několikrát říkali, mm, že by měl být zvláštní pověřenec pro Tibet, který bude reálně ovlivňovat to, že ten dialog mezi Čínou a Tibetem bude pokračovat a bude opravdový. A ještě jedna věc, já nechápu, jak je možné, že Čína bude organizátorem další olympiády v roce 2014. To bude sice mládežnická olympiáda, ale přece. A zároveň se nám nedaří donutit Čínu, aby učinila jakýkoliv pokrok v otázce lidských práv. To je opravdu smutné. Děkuji. Herzlichen Dank. Děkuji. A nyní uh, ta, pan Dabaždina, uh, eh, minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem přesvědčen o tom, že eh, máme o situaci v Číně zjednodušený obrázek. Na jedné straně v této zemi dochází k modernizaci, ale na druhé straně je tu oprávněná kritika, která tu dnes zazněla. Je pravda, že autonomie, autonomie by přinesla udržitelné řešení, ale myslím skutečnou autonomii. Když jsme byli na návštěvě v, ty, eh, v Pekingu, tak jsem zmínil, že je tu jedna země, která má dvě eh, společnosti uvnitř sebe. To znamená, že eh, v rámci této země by mohly být i dvě náboženství. Myslím si, že bychom tento problém mohli vyřešit. Nestačí, pokud to pouze kritizujeme. Musíme být otevření. Evropská unie, Romano Prody, paní Ferrero Waldner, eh, eh, paní eh, Waldström, to jsou všechno uznávané osobnosti Evropské unie. Myslím si, že tito lidé by se měli vydat do Číny, nebo paní baronka Eštonová, i ta by měla být přítomna, tak aby se podívala na, jak vypadá situace v Číně. My stále hovoříme o vztazích mezi Evropskou unii a Čínou, ale uvědomme si, že Rada se touto otázkou ještě nikdy nezabývala. Na pořadu jednání rady ještě nikdy nebyla otázka situace v Číny, Číně. Potom přece ničeho nedosáhneme, pokud o tom nehovoříme. Skutečně musíme být konstruktivní. Eh, paní Lichtenberger, další řečnice není přítomna a proto obdrží slovo na minutu pan, eh, pan Šarnecky. Děkuji, paní předsedkyně. Já velice lituji, že tato důležitá a potřebná debata je vedena při takzvané velké nepřítomné nebo malé nepřítomné. Jíž je paní baronka Aštonová. Ta by zde měla dnes být. A nikoli pouze se účastní těch divadílek, jako třeba včera, kde byli poslanci pro še- z šesti výborů a tam hovořila o té službě EEAS. Tibet je přece rovněž důležitou výzvou. Můžeme jej hodnotit tak či onak, ale tedy tu paní komisařku, ať už hodnotíme jakkoliv, tak zde by opravdu přítomna být měla. To vše svědčí o tom, že si Evropská unie myje od Tibetu ruce. Tak je to pohodlnější a řekněme si to upřímně, mnoho států, i zde členských států, dává přednost obchodování s Čínou. A mm, považuje za eh, nešikovné, se v tom kontextu e, zmiňovala Čína. A i paní Aštonová se zde snaží umít ruce a je to trapné. Další řečník, pan Melcer, jedna minuta. Paní předsedkyně, zas a znova v poslední době slyšíme o závažném porušování lidských práv v Číně, o e, týrání, o e, zatýkání. Při příležitosti 50. letého výročí okupace e, Tibetu je to skutečně silný kousek. Stále více to ukazuje, že dějiny píšou vítězové a že při ospravedlňování válečných aktů e, se fantazii nekladou meze. Stejné, stejné pravidlo e, bylo aplikováno i v Afghánistánu. Nicméně eh, podle mého názoru je potřeba se snažit o vytváření lepších podmínek potlačovaných menšin, ať už jsou to tibetané, mongolci anebo další menšiny. Měli bychom eh, se eh, vyhnout tomu, abychom ta práva menšin omezovali na nějakou folkloristiku. Myslím si, že před olympijskými hrami v roce 2008 se o tom Evropská unie bavila. Děkuji, děkuji. A nyní promluví pan Preda na dvě minuty. Paní předsedkyně, pan Kačmárek před chvílí hovořil o e, těch manifestacích v roce 2008. Již uplynuly dva roky a e, zatím nevíme vůbec, kolik lidí bylo zadrženo, zatčeno, uvězněno a e, ani nevíme, kolik lidí nakonec bylo případně propuštěno a, ale víme, z čeho jsou viněni. No, mírově e, manifestovali s e, praporem Tibetu, e, s vlajkou Tibetu a po těchto mírových manifestacích byla spousta lidí zatčena a my ani nevíme, o kolik lidí jde a kolik lidí nakonec bylo potrestáno komunisty. Mm, a mm, kromě toho mm, vlastně eh, tam ten režim eh, proběhl úplně mimo soudy eh, způsobem sumárním. Byla to sumární justice, takže zde musíme to jasně odsoudit, protože došlo k jasnému flagratnímu porušování lidských a občanských práv. A my musíme mít jasnou evropskou pozici na ochranu menšin a na ochranu lidských práv v Číně, protože pokud ji nebudeme mít, tak bude docházet k tomu, že Eh, eh, Číňané budou eh, se snažit nějak zastrašovat své evropské partnery při jednáních. Chci zopakovat pozici, kterou jsem i vyjádřil v lednu, a to je, že dialog o lidských právech to je nástroj, který má své limitace který se ukázal jako nedostatečný a já si myslím, že je třeba tento problém řešit i na evropských samitech a Cathy Ashtonová E, na té schůzce, kterou jsme s ní e, konali na výboru AFED, tak uznala sama, že ta forma dialogu o lidských práv musí být revidována a já s ní zcela v tomto souhlasím. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní pan Migalsky. Máte slovo na jednu minutu. Paní předsedkyně, vážení kolegové, já dokážu pochopit, proč soukromé firmy, soukromé subjekty priori, mají raději svůj zisk než nějaké e, vztahy. Dokonce chápu i některé členské státy, ale nechápu, proč takto koná Evropská unie. Přece Evropská unie byla vytvořena na hodnotách, jimž říkáme evropské. A jak toto reprezentuje evropské hodnoty? Paní Ešto není přítomná. Přesně v okamžiku, kdy jsme začali hovořit o Tibetu, tak vstánou a odejdou představitelé rady. A nakonec ta úvodní řeč pana komisaře. Pane komisaři, vy jste se zmínil, že apelujete na obě strany aby se účastnili dialogu. Vy jste žertoval, vy opravdu chcete apelovat na Tibetany, aby se účastnili dialogu. Já mám pocit, že oni opravdu chtějí ten dialog. Pokud opravdu chcete na někoho apelovat, tak apelujte na Čínu. Tam ten dialog schází. Děkuji. A nyní promluví pan Kelam. Máte dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Tibetské kulturní dědictví je naším společným eh, pokladem a je naším společným zájmem, aby eh, tibetská identita, tibetské náboženství a jazyk byl uchován a aby se rozvíjel za optimálních podmínek. Bohužel tomu tak v současné době není ehm, tam eh, se rozvíjí průmyslová činnost a Tibetané vymírají a e, hrozí, že se stanou menšinou ve své vlastní zemi, na svém vlastním území. Tomu se může předejít pouze tím, že jim upřímně nabídneme autonomii a Evropská unie může využít svého vlivu a přispět e, bezprecedentně k konstruktivnímu dialogu, jež bude respektovat zájmy obou stran. Eh, já jsem si všiml, pane komisaři, ve vašem prohlášení, že Tibet je naším eh, legitimním zájmem, eh, že působí legitimní obavy. Cizí média, experti na lidská práva, všichni říkají, že čínská vláda může pouze vyhrát. Nikoli pouze vnitrostátně, ale hlavně mezinárodně. Čína se může stát opravdu velkou zemí pouze tak, že bude respektovat své menšiny. Jako gesto dobré vůle by měl Dalaj Lama, jež je celosvětově respektován, měl mít právo navštívit svou domovinu. A e, Evropská unie by měla využít všech možností, jež jí dává Lisabonská smlouva, aby mohla ovlivnit a vést dialog s národem, kterému hrozí záhoba a e, chránit jeho kulturní dědictví, jež je ohroženo. Já podporuji ten návrh, že by se e, baronka Aštonova měla s Dalajlámou sejít a že by Evropská unie měla zajistit zvláštního představitele pro Tibet po celé této dlouhé době. Děkuji. Děkuji. Další pan Stašní na 1,5 minuty. Vážená paní předsednička. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, 10. Eh, března jsme si připomněli 51. výročí eh, povstání v Tibetu a také druhé výročí násilného eh, potlačení mm, nepokojů Čínou. Eh, Čína není ochotna vést dialog s legitimními zástupci tibetské menšiny. Je tu snaha o postupnou likvidaci kultury a náboženství v Tibetu. Osobně vím, čeho je možný bezbožný a materialistický eh, komunistický režim. Jedna z nejstarších kultur a náboženství, které přežily tisíciletí, je ve vážném ohrožení. Světová veřejnost nesmí mlčet. Sám jsem členem eh, skupiny Přátel Tibetu při Evropském parlamentu. Takovéto skupiny již fungují v mnohých parlamentech světa, například ve Spojených státech, Německu, Austrálii, Indii, v České republice i jinde. S radostí bych eh, eh, chtěl oznámit, že 9. Března, od 9. března takováto skupina funguje i ve slovenském parlamentu. Věřím, že společně přispějeme k řešení tibetského problému prostřednictvím toho, že zprostředkujeme jednání mezi Čínou a Tibetem. Myslím si, že to je tedy možná cesta e, úspěšného vyřešení problému tibetských uprchlíků, kteří žijí předevš- e, převážně v těžkých e, podmínkách v okolních zemích. Apeluji na komisi, aby na tuto těžkou, těžce zkoušenou skupinu lidí ve svých programech nezapomněla. Děkuji, děkuji vám a nyní se dostáváme k postupu Cash DI, tedy to znamená, že budu vyvolávat řečníky spontánně. První, jako první mě pan Váza, zaprosím. Děkuji paní převodničance. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Dnešní debata eh, mi dává důvod optimismu, protože vidím tu jednomyslnost na druhé straně však jsme už takových diskusí vyslechli opravdu mnoho. My jsme dobří e, diskutéři. Já se tady nechci eh, nějakým způsobem e, ukazovat svůj hněv, protože nejsem eh, pokrytec a musím upřímně uznat, že sám nakupuji levné zboží z Číny. Na druhé straně si myslím, že bychom se měli kategoricky ohradit vůči určitým záležitostem a ctít ideály, jež jsou nám blízké. Možná ten první hlavní krok by měl být to, co už bylo zmíněno, totiž ustanovení zvláštního koordinátora pro otázky Tibetu. Osoby, která bude mít tu pilotní úlohu, který bude naším jménem reagovat na veškeré výzvy, jež Tibet nese. Abychom nebyli neustále takový rozkročení mezi Čínu a Tibet. Abychom otevřeně řekli, že lidská práva, občanské svobody pro nás mají význam. Udělejme to tady a teď a nyní. Další řečník je pan Remeva Rujeda, prosím. Eh. Děkuji. Hovořit tady o Tibetu dnes, to je Eh, otázka o naší odpovědnosti a eh, někteří si myslí snad, že to téma se nás netýká, protože my před několika lety jsme o tom hovořili a já jsem velice zneklidněn, že i přesto veškeré úsilí, které vyvíjí tibetská delegace a především Dalai Lama pro dialog, pro to, aby se eh, přiblížili k čínským orgánům, aby našli spravedlivé řešení, trvanlivé řešení konfliktu, tak ze strany čínských orgánů je to neustále blokováno. My nemůžeme toto akceptovat tady v Evropě. Tuto hru nemůžeme akceptovat. Proto je zcela zásadní a nejenom zde ještě jednou připomenout, jak je to naléhavé a jak ta diskuze je relevantní, ale ještě se připomenout, že v tomto okamžiku eh, vlastně kdo, to, kdo tomu brání je Čína tať brání řešení. A jediná forma, jak budeme vystupovat koherentně a jak budeme eh, říkat, že skutečně hájíme lidská práva, je, že také i na sebe vezmeme určitou cenu, které to bude mít pro naše ekonomická vyjednávání. Pokud tomu tak nebude, tak nikdy tam neprosadíme lidská práva. Děkuji. Paní předsedkyně, V březnu jsme slavili eh, druhé výročí eh, všelidového povstání v Tibetu a od té doby se snažíme dosáhnout upřímné autonomie pro tento lid. Dalai Lama nám nabídl model toho, jak se snažíme dosáhnout demokracie zcela nenásilnými prostředky. Evropané se mohou učit od jeho posvátnosti nedávno vyjádřil svou solidaritu s etnickou menšinou Ujgurů a zastal se Aung San Suu Kyi a jiných demokratických disidentů. Zde v Evropském parlamentu se chceme zasadit o to, abychom chránili lidská práva, práva menšin na celém světě a já jsem sám eh, členem maďarské menšiny v Rumunsku. Děkuji, paní předsedkyně, přerušuje. Další pan Obermajer, prosím. Rád bych řekl něco panu komisaři. Tibet je podle mě okupovanou zemí a spolu s e, mnoha kolegy e, v tomto parlamentu si myslím, že tomu tak je. E, myslím si, že jde o to, aby všichni občan, evropští občané Eh, si uvědomili, že v Tibetu tady dochází k, ke genocidě a proto si musíme položit otázku, kde je EU. Eh, velmi eh, rychle pomáháme malým zemím, velmi rychle kritizujeme malé země. Jsme ovšem velmi opatrní, pokud jde o to, abychom kritizovali velkou zemi, zemi, která je z hospodářského hlediska tak důležitá, jako je Čína. Potom eh, jsme tedy velmi diplomatičtí a velmi opatrní eh, není dobré, když eh, malé země kritizujeme a před velkými zeměmi zavíráme oči. Můžeme Čínu, nám Čínu vytvářet tlak prostřednictvím rozvojové pomoci. Děkuji. Děkuji a nyní pan Weigl, prosím. Děkuji, paní předsedkyně patřím k těm několika málo lidem, kteří měli nedávno příležitost Tibet navštívit. Musím říci, že do Tibetu přichází pokrok. Je to pokrok, který sebou nese více špatných než dobrých věcí. Tradiční hodnoty jsou zde porušovány, eh, tradiční tibetská architektura je ničena. Do duchovního obrazu eh, je tedy, jsou tedy vnášeny nové hodnoty. To znamená, že jsou znečištěny řeky, jsou stavěny dálnice, je ničena tibetská krajina. Do Tibetu přichází pokrok a to je nevyhnutelné. Já si myslím, že naše požadavky vůči Číně a naše očekávání v této souvislosti musí být spojeny eh, s požadavkem, aby Eh, ten Tibet z pokroku něco měl a aby se tam eh, ta situace nepodobala muzeu. Dobře, a nyní dost, obdrží slovo pan Ševčovič za komisi, prosím. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Já se domnívám, že je zcela jasné, že dnešní debata opět prokázala velice jasně, že je pro nás Tibet eh, záležitosti, o níž máme upřímnou obavu. Tady bylo potrženo, že ty obavy jsou legitimní, jsou oprávněné eh, po Eh, více než 50 letech od povstání 10. března roku 59. Eh, rovněž musíme potrhnout, že obě strany musí být vedeny k obnovení dialogu. Já vás mohu informovat, že Evropská unie vítá obnovení dialogu mezi vyslanci Dalajlámy z jedné strany a čínské vlády druhé, jež eh, byly znovu zahájeny v prosinci roku 2002. My je podporujeme a doufáme, že jejich výsledek bude pozitivní a že vyřeší ty nedořešené otázky udržitelným a mírovým způsobem pro Tibet. V tom politickém dialogu a v dalším kontaktu s Čínou představitelé Evropské unie pravidelně vybízejí Čínu k pragmatickému využívání toho dialogu k vyřešení všech eh, otevřených otázek. Čína však k tomu přistupuje jako k vnitrostátní záležitosti sice bere na vědomí unijní náhled, ale říká, že má právo na vlastní stanovisko. Za druhé bych chtěl potrhnout, že se o, zmiňujeme o lidských právech v Tibetu, jejich porušování a o lidských právech v Číně v rámci politického dialogu s Čínou. E, tam se porušuje svoboda vyjadřování a svoboda náboženského přesvědčení v Tibetu. E, poslední stádium toho dialogu sledujeme velmi bedlivě a dialog mezi čínskou vládou a představiteli Dalajlámy pokračuje a já bych vás rád informoval, že za posledních pár měsíců jsme slyšeli názor obou stran a byli seznámeni se názory na e, to, jak ten dialog pokračuje a je to e, poměrně optimistický náhled, že ten dialog bude pokračovat. Na závěr bych si rád dovolil vyjádřit e, obavu, ale zároveň i přesvědčení, že se budeme dále zabývat s Čínou touto otázkou a budeme pokračovat v našich aktivitách tak abychom všichni společně dosáhli zlepšení v otázce respektování svobod a lidských práv v Tibetu. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji srdečně. Eh, uzavírám tuto rozpravu. Stění kolegové, Nyní se posuneme k dalšímu bodu našeho programu. Eh, budeme podle eh,